Navrhuji, abychom začali. Velice rád vás tady všechny vidím. Vítám vás zpátky v práci, ať už v Bruselu nebo na dálku. A doufám, že jste si užili naší krátkou přestávku dovolenou. A doufám, že se i máte dobře, všichni jste zdraví, což je v, te, v tomto období to nejdůležitější. Takže prosím, i nadále zůstávejte v bezpečí, starajte se o sebe a o svoje rodiny, je to důležité. Dnes máme mimořádné zasedání, které má dvě části, odpolední a dopolední. Pokud nemáme žádné připomínky, tak navrhuji přijmout zápis s tím, že hlasování o nástroj o, pro podporu platební schopnosti bude pokračovat ještě na začátku odpolední části. Teď druhá část, to, je, to jsou moje oznámení, oznámení předsedy. Dnes máme webové streamování na web, jako obvykle. Tlumočení máme v následujících jazycích angličtina, francouzština, španělština, němčina, polština, rumunština, čeština a portugalština. Jako obvykle všichni tlumočníci spoléhají na to, že budeme mít dobré video i audio připojení. Musíme vás slyšet a je to důležité, abychom byli schopni eh, přenést vaše sdělení. Mluvte v jazycích, které jsou dostupné, mluvte také poměrně pozvolné, aby se dobře pracovalo tlumočníkům. Přirozeným tempem. Předem děkuji tlumočníkům za jejich práci. V tuto chvíli náš kolega pan Ross chce něco poznamenat, takže mu tímto dávám slova. Ano, děkuji. Já tady mám něco ke tlumočení. My tady máme pravidlo a to je, že můžeme hovořit svým mateřským jazykem. Já jsem z Nizozemska a nemáme nizozemské tlumočení. Na začátku covidu jsem chápal, že bylo těžké to organizovat, ale teď už máme šest měsíců po a tlumočení by mělo být dostupné, si myslím. Musíme se držet pravidel na každém zasedání a pokud to nemůžeme udělat, tak by se to vůbec nemělo konat. Já si myslím, že by bylo spravedlivé, abychom mohli komunikovat svým jazykem. Mělo by to být příště dostupné. Musí. Ano, děkuji. Já s vámi souhlasím, máte pravdu. Předáme tu zprávu dál parlamentu, eh, generálním službám a sekretariátu, aby se to vyřešilo. Abychom měli nizozemské tlumočení na příštím zasedání. Třetí bod v tuto chvíli se týká koordinátorů a jejich rozhodnutí z 16. července 2020. Ta byla vzdělená všem členům ITRE prostřednictvím e-mailu a to 17. července, sice následující den. Číslo čtyři se týká hlasování. Budeme hovořit o návrhu stanoviska k návrhu e, vytvoření nástroje na podporu platební schopnosti. Je to 2015 10 17, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu platební schopnosti, návrh stanoviska. Než začneme hlasovat, tak musíme zjistit, že jsme zasedání schopní, hlasování schopní, máme-li kvorum. Teď se dívám tedy na kolegu a zdá se, že ano, máme kvorum. Takže můžeme hlasovat. Prosím, nezapomeňte, že jenom členové, kteří, jejich jméno bylo sděleno, se, teka, se sekretariátu mají nárok hlasovat. Včera jste dostali e-mail od sekretariátu s jedním hlasovacím lístkem na jednu stránku a také s instrukcemi. Prosím, vyplňte svoje hlasování ke kompromisnímu návrhu, vytiskněte po vyplnění, podepište, naskenujte nebo vyfoťte nebo elektronicky podepište a potom nám to zašlete. A sice na e-mailovou adresu ITRE. Jenom to, co odešlete ze svých oficiálních adres EP, se bude počítat. Kolegové, kteří jsou zde, mohou hlasovat nyní, ručně vyplnit hlasovací lístek a předat jej sekretariátu. Hlasovat je možné až do 11.30, takže máte čas a výsledek bude známý, bude sdělen ještě před zahájením odpolední části. Tímto tedy zahajuji konečné hlasování, respektive ho zahájím potom znovu to konečné hlasování na začátku odpolední části. Teď prosím hlasujte ke kompromisnímu návrhu. Tímto se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání což je nejdůležitější z naší dopolední části. Jedná se o výměnu názoru s paní Aniou Karličekovou, spolkovou ministrní školství a výzkumu. Chtěl bych jí tímto přivítat, paní ministrině Karliček, což je spolková ministrině, jak jsem říkal, a jsem rád, že tu s námi je a že nám může představit priority německého předsednictví. Paní ministrině Karliček zodpovídá také za výzkum a inovace, což jsou důležité oblasti politiky, které pokrývá náš výbor. Německo se ujalo předsednictví rady ve velice kritickém okamžiku, kdy je třeba činit důležitá rozhodnutí. Jsou to rozhodnutí, která se týkají dalšího víceletého finančního rámce, ale také plánu pro obnovu a oživení. Musí se také ukončit vyjednávání eh, o programech pod VFR. A je to stále nejisté období, protože situace se neustále mění, pokud jde o pandemii COVID-19. Je to důležité ze zdravotnického hlediska, ale také z hlediska dopadu na ekonomiku a společnost. Závěry rady z 21. července nám vydlaždili cestu k dohodě mezi institucemi. Je to pro nás důležité, co je nejdůležitější je program Horizon Europe, další rámcový program. Paní ministrině Karliček a náš výbor jsou za to zodpovědní a je to jeden z klíčových programů, abychom dosáhli cíle eh, transformace k digitální a zelené ekonomice, stejně jako k navýšení konkurenceschopnosti. Teď se také snažíme aktualizovat nové, novou agendu strategických inovací a také eh, AIT na, do roku, eh, od roku 2007 chceme zavést reformu tohoto programu. Budeme spolupracovat s předsednictvím, zejména s paní ministriní, pokusíme se uzavřít právě tyto fajly. Máme k tomu hub, děláme tak všechno, na čem jsme se dohodli s našimi hosty, komisaři, ministry. Teď čekáme dvě kola eh, na debatu, zástupci politických skupin a koordinátoři. A dále máme 15 členů ITRE. Jejich jména jsme dostali od politických skupin. Pokud nám zbyde čas a pokud bude dodržen časový rámec, který jsme si navrhli, tak možná, že ještě přijmeme dalších dvě, tři otázky v rámci postupu Catch Eye. Máte samozřejmě určité priority, ale prosím, držte se toho časového rámce. Jsou to dvě minuty pro koordinátory, minuta pro všechny další členy, aby měli všichni příležitost, možnost se vyjádřit. Co je také důležité, je, tak, je dát příležitost paní ministrini, aby byla schopná také odpovědět na vaše otázky. Teď hned na začátku tedy prosím paní ministrině, aby se ujala slova na 10 minut a dala nám svoje úvodní slovo. Ja, vielen Dank. Ähm, Děkuji vám moc krát, vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové. Společně zažíváme velice těžké časy a pandemie korony eh, před nás klade velké výzvy, a myslím si, že společně můžeme z krize vzejít silnější, než jsme do ní vešli. Což už tu vlastně bylo řečeno. Na to potřebujeme na jedné straně excelentní vzdělávání, ale také výzkum a inovaci. Vzdělání, výzkum a inovace, to je právě to, co nám teď vytváří veliké možnosti vytvořit suverénní, odolnou a v konečném důsledku díky zelenému dílu také také udržitelnou Evropu. E, právě e, v této souvislosti e, jsme 1. července převzali předsednictví Rady Evropské unie. A v těchto neobvyklých časech přebíráme také odpovědnost za Evropu. A proto také máme poměrně ambiciózní program. Chtěli bychom v rámci předsednického tria s Portugalskem a Slovinskem se zasadit o Evropu silnou v oblasti výzkumu. A v této souvislosti je nesmírně důležité, abychom včas začali eh, s Horizon Europe. Eh, chceme také eh, vytvořit nový evropský prostor výzkumu a naším, středním, naším středobodem bude otázka svobody výzkumu. A potom, eh, pokud jde o, rozhod, o rozhodnutí ITER, tak tam chceme co nejrychleji vyřešit poslední nedořešené otázky. Důležité je, pokud jde o Horizon Europe, což je největší podpůrný program pro výzkum a inovaci na světě abychom v tomto programu eh, kvalitně a úzce spolupracovali napříč Evropou a taky je potřeba, aby ten program se včas rozběhl, až už jsem říkala, protože e, vědecká obec e, od, od něj e, hodně čeká. Pokud jde o obsahové body, tak ty už jsou dohodnuté a jsme pevně odhodláni co nejrychleji Eh, získat stanovisko rady k těm dosud nedořešeným bodům, což je za prvé eh, přidružení třetích států, za druhé, eh, jak vytvořit synergii s ostatními evropskými programy a třetí otázka je samozřejmě distribuce rozpočtu. Mezinárodní výzkumné spolupráce a solidní kooperace jsou důležitější než kdy dřív. Nicméně nic se nezjednodušilo v poslední době, to mohu klidně říci. Každopádně pouze mezinárodní spolupráce nám nakonec pomůže překonat globální výzvu pandemie korony, právě tak jako otázky klimatické změny. Zároveň ale musíme dávat pozor na to, abychom v rámci té mezinárodní spolupráce ubránili evropské zájmy. Přeshraniční spolupráce a synergie Horizontu Evropa eh, s dalšími evropskými programy eh, jsou naprosto zásadní a eh, Právě tak můžeme realizovat potřebné investice. Investice ze soukromého sektoru do výzkumu a inovací, a to především v mnoha zemích střední a východní Evropy. Takže takový je náš přístup. Tímto způsobem odbouráme rozdíly ve vývoji v Evropě a zároveň učiníme Evropu eh, mezinárodně konkurenceschopnější. A vytvoříme si znovu konkurenční náskok. Otázka je, jak konkrétně rozdělit eh, rozpočet Horizontu Evropa na konkrétní programové oblasti. To se mnou jistě budete souhlasit, že to je to nejtěžší vyjednávání, eh, protože právě v oblasti eh, výzkumu panuje obrovská rozmanitost programů, které jsou všechny důležité. Je to pestré spektrum témat, která jsou všechna důležitá, nicméně nakonec se musíme nějak shodnout na rozpočtových otázkách. Ze všeho nejprve potřebujeme dohodu ohledně víceletého finančního rámce. A my se teď můžeme začít konstruktivně věnovat výsledku Evropské rady a jedna věc je důležitá včas začít s horizontem Evropa a s ostatními programy, což ukáže, že Evropa je akceschopná a že jsme schopni co nejrychleji podniknout jaksi znovu vybudování, rekonstrukci po krizi. Evropské programy ve výzkumu a inovaci jsou ale stále jen malou částí toho, co se v oblasti výzkumu a inovací denodenně děje. V samotných členských státech a mohu říct, že před, před, především za Německo mohu říct, že tady má obrovský potenciál a tento potenciál je potřeba umět lépe využívat, což je také součástí naší práce. Takže silný Evropský výzkumný prostor odolný vůči budoucnosti je pro nás základem evropské politiky výzkumu a inovací a tím pádem také garancí budoucího blahobytu v Evropě. Proto máme velký zájem na to, aby spolupráce v Evropském výzkumném rámci byla také tematicky koncentrovaná, protože pouze tak v mezinárodním srovnání můžeme Eh, jednat rychleji, inteligentněji a agilněji, protože to potřebujeme eh, pro technologickou suverenitu Evropy, eh, což je otázka, která nám leží velmi na srdci v těchto dnech. Protože pouze když jsme technologicky suverénní, tak můžeme sami hledat nejlepší a nejudržitelnější řešení, která jsou pro Evropu správná. A pouze tak o nich můžeme rozhodnout. A proto už na první neformální schůzce ministrů pro výzkum jsme navrhli společnou iniciativu a je to iniciativa, kterou já považuji za velmi zásadní a jde o téma energetiky zeleného vodíku. Jak získávat zelený vodík eh, jakožto eh, potřebný pro elektromobilitu v Evropě Hovořili jsme také o vývoji odolnosti, rezilience, což je důležité téma. Právě během pandemie covidu jsme viděli, jak je potřeba posílit odolnost na některých místech. A třetím bodem je viditelnost evropského výzkumného prostoru. Tu chceme zvýšit a zrealizovat projekty Citizen Science, na nichž by se podílela evropská společnost. Společnost by se takto mohla podílet na vědeckých projektech. My jsme na této neformální schůzce evropských ministrů výzkumu 21. července intenzivně diskutovali o těchto tématech a nalezli jsme pro ně značnou podporu. A já bych eh, chtěla eh, ještě se zastavit u té iniciativy Zelené černého vodíku. Eh, společně chceme eh, posílit výzkum, eh, protože je ještě celá řada vědeckých otázek, které je potřeba vyřešit, ale i z hlediska výzkumu jde o to, abychom dosáhli ekonomické využitelnosti vodíku do roku 2030 čímž bychom zvýšili udržitelnost energetické dodávek energie a e, umožní nám to také další odklon od fosilních e, energií a zajistit e, přesto energetickou dostupnost a cenovou udržitelnost. Mnoho členských států úzce spolupracuje s vámi i s komisí, což je důležitý předpoklad pro to, eh, abychom tato eh, široce pojatá témata zvládli. A na našem, eh, na našem zasedání Rady 27. listopadu budeme, budeme schvalovat závěry o dalším vývoji evropského výzkumného prostoru který by měl těm iniciativám dát také politickou závaznost. Pandemie korony nám ukázala velice jasně jednu věc. A sice, jak rychle eh, mohou být vědecké expertní znalosti spochybňovány. Ty diskuze jsou eh, velice intenzivní v těchto dnech a i ze strany státu není nebo i ze strany státu se eh, neustále vedou diskuze a svoboda výzkumu je ale to, na čem spočívá náš blahobyt. Ta svoboda je neustále spochybňována z nejrůznějších míst, aniž by stát jasně pojmenoval, co je správné a co je důležité. A je potřeba zůstat na této dráze inovací, to je náš přístup a považujeme za zásadní, aby svoboda výzkumu existovala i v praxi. V rámci boloňského procesu na tom pracujeme už velice dlouho ale nyní chceme, aby toto téma se silněji objevilo i v evropském výzkumném prostoru. A ministerská konference v říjnu by se proto měla velice rázně věnovat evropskému výzkumnému prostoru a svobodě bádání. Evropa se od ostatních regionů na světě liší tím, že se opírá o hodnoty a o svobodný výzkum, jakožto jakési obchodní značky Evropy. A právě to nás v budoucnu může ještě více posílit a proto se budeme zasazovat i o svobodu výzkumu u našich mezinárodních partnerů v rámci bilaterálních vztahů, které navazujeme mezi Evropou a e, například Čínou, kterou bych tu chtěla zmínit. Na závěr bych ještě chtěla načrtnout pár dalších plánů, kterým se budeme věnovat paralelně eh, vedle těch velkých témat. Eh, v ideálním případě eh, bychom chtěli přijmout nařízení o Euratomu ještě před koncem našeho předsednictví. Pokud jde o balíček Evropského institutu inovací a technologií, tak eh, tady bychom chtěli co nejdříve dosáhnout dohody. A pokud jde o vyjednávání o ITER, tak tady už byly učiněny velké pokroky a je potřeba eh, vyřešit některé poslední otázky a také doufáme, že je vyřešíme do konce našeho předsednictví. Tady jsem poměrně přesvědčena o tom, že v tom druhém a třetím období našeho předsednického tria eh, budeme moci přikročit k implementaci. Eh, tady nesmíme ztrácet čas, protože eh, mezinárodní konkurence je momentálně velice pod tlakem a všechny strany se rozvíjejí a klimatické změny i korona jsou globální výzvy a my potřebujeme zůstat konkurenceschopní na mezinárodní scéně a proto výzkum a inovace jsou existenční otázky, eh, které musíme zodpovědět. A jedna věc je jasná, právě u těchto velkých témat je eh, jádrovým prvkem eh, přeshraniční spolupráce. A pokud chceme v Evropě zůstat silní, tak potřebujeme celou Evropu, abychom to zvládli. Nakonec eh, současné výzvy, jako je pandemie korony a klimatické změny, kterou se sice zabýváme už dlouho, ale ještě se jí dlouho zabývat budeme, tyto výzvy můžeme zvládnout pouze společně. Cílem je, aby Evropská unie vyšla z této krize silnější, než do ní vešla. A já mohu říci, že právě v naší oblasti, v oblasti výzkumu a inovací, bude tato spolupráce ve středu naší pozornosti, protože konkurenceschopnost ve výzkumné oblasti velice silně závisí na eh, výzkumné a eh, inovační spolupráci. A my se k tomu pokusíme přispět svým dílem. Postaráme se o to, aby Německo zůstal a potažmo Evropská unie zůstaly na globální scéně konkurenceschopné. Děkuji vám. Eh, Děkuji vám, paní ministrině. Děkuji vám za vaše vystoupení a za vaše nasazení ve smyslu spolupráce s Evropským parlamentem na dalších krocích. A děkuji, že jste tak jasně nastínila jednotlivé oblasti spolupráce, rovněž také oblasti dalšího vyjednávání. Já jsem si jistím, že se nám podaří dosáhnout velice kvalitní dohody. Je zřejmé, že rozpočet je jedním z klíčových aspektů. Není to jenom rozčlenění programů, ale i celkový rozpočet je důležitý. Evropský parlament byl totiž poněkud zklamán skutečností, že rozpočet je poněkud nižší, než o čem se původně jednalo. Je obtížné dosáhnout dohody v tomto smyslu v okamžiku, kdy máme za sebou několik dnů a několik nocí, kdy Evropská rada vyjednávala na téma evropského rozpočtu. Je to velice složité. Potenciál je však vysoký, není možné však dosáhnout strategických cílů bez výzkumu a inovace. Nemůžeme eh, zajistit, aby zdravotnictví bylo lépe připraveno na další pandemie, pokud nedosáhneme zkvalitnění výzkumu a inovace. Ani obnova nebude možná bez inovací. Takže vám děkuji za to, že jste vyjádřila podporu právě těmto oblastem a děkuji vám i za vaši otevřenost. V tuto chvíli zahajuji první vystoupení, první kolečko připomínek a dotazů. Dále mohou kolegové vyjádřit své návrhy a začnu u koordinátorů u, u EPP, pan Kristian Tera. Prosím, máte slovo. Good morning, good morning, mister. Dobré dopoledne, pane předsedo. Já přejdu do Němčiny, abych eh, paní premiérku, paní ministrině Paní ministrině Karliček, já mám eh, velkou radost, že jste alespoň virtuálně přítomná na schůzi tohoto výboru a chtěl bych eh, přejít rovnou k tématu. Máme v podstatě tři témata, o kterých je ještě potřeba vyjednávat. Jedno z toho je rozpočet, druhé je synergie a třetí mezinárodní spolupráce. Vy jste už eh, pronesla určitá opatrná slova o rozpočtu, ale eh, já bych to ještě chtěl uvést do kontextu. Teď máme rozpočet, který bude rozdělen mezi Horizont Evropa a tam dojde opět ke škrtům v rámci recovery plan. A my samozřejmě máme obavu, že pokud dojde ke škrtům 35 miliard oproti původnímu rozpočtovému návrhu, tak ty tři programy, tedy Connecting Europe, Erasmus Plus a výzkumný prostor se dostanou do bodu, kdy se dostaneme pod 2% HDP. A tady je otázka, zda škrty v rozpočtu budou kompenzovány plánem obnovy. To je poměrně nejasné, jak to má vlastně fungovat, ale poměrně jasné je, že ty miliardy budou muset být vydány v příštích dvou letech v rámci nějakého režimu. Takže pokud se bude škrtat ve výzkumném programu a bude to jen částečně kompenzováno plánem obnovy, eh, tak to není v pořádku. A tím se dostávám k tématu koherence a eh, synergií. Domnívám se, že eh, je tu otázka, do jaké míry je možné dosáhnout synergie s ostatními velkými programy a zejména se strukturálními fondy. My už jsme teď v posledním kole eh, programu Horizontu 2020. A eh, něco Podobného se v realitě ještě nikdy nestalo. A i tady je potřeba vyjednávání mezi radou a parlamentem ohledně návrhu parlamentu na to, aby nejméně 5 strukturálních fondů šlo na výzkum a inovaci. Bylo by smysluplné to takto eh, integrovat A já si tedy myslím, že eh, bychom měli politicky eh, nalézt nějaké řešení těch synergií a strukturální fondy eh, by měly být pákou a nikoli pouze nějakým politickým krokem, který nakonec nic nepřinese a nic se nestane. Pokud jde o časový plán, tak eh, my jsme neustále počítali s tím, že do konce rady, eh, do konce září přijde rada eh, se společnou pozicí a já bych se chtěl zeptat, stihne to rada do 25. září dospět ke společné pozici? A takže jak, jak vypadá z vašeho pohledu ten časový harmonogram? My jsme postupovali rychle, některé domácí úkoly už jsme si udělali sami. O něčem ještě jednáme s výborem Jury, ale jinak eh, parlament je připraven ke startu a já bych se chtěl tedy zeptat, jaký má být cíl těch eh, závěrů vyjednávání a jak naložit s tím rozdělením rozpočtu. Děkuji vám moc krát. Thank you, Mr. Heller. Please, eh, dear colleagues, do Vážení kolegové, prosím, nezapomínejte na to, že koordinátoři mají na svá vystoupení dvě minuty. Prosím pana Niku za SAD, pan koordinátor. Dobrý den, Vážený pane předsedo, vážení kolegové, jsem velice rád, že se znovu setkáváme. Doufám, že se nás čeká velice přínosná práce. Paní ministrině, děkuji vám za účast, děkuji vám za zahájení dialogu a chtěl bych eh, popřát německému předsednictví rady dobré výsledky s tím, že víme, jaké jsou před námi výzvy, boj proti COVID-19 a snaha o získání vakcíny Zároveň je zde otázka víceletého finančního rámce, podpora našich eh, vlastních zdrojů a plán obnovy. To jsou jenom některé z výzev, které eh, nás čekají. A oznámené priority německého předsednictví jsou pro nás eh, velice zajímavé. Jsou pouze v návaznosti na zprávu k horizontu Evropa, kde jsem já sám zpravodajem, proto se velice těším na práci na trialogu. Doufám, že se podaří dokončit za německého předsednictví příslušná jednání. Za prvé, já se mohu jen podepsat pod to, kdy německé předsednictví říká, že výzkum a rozvoj je zcela zásadní pro překonání krize. Jak ale, paní ministrině, přesně tyto závazky naplníte, aby evropský výzkumný prostor byl ještě dynamičtější. Horizont 2020 a Horizont Evropa sehrávají zcela zásadní roli při financování výzkumu vakcíny. Jak se německé předsednictví zasadí o pomoc radě a členským státům v tomto smyslu. Za druhé chci říct, že Evropa musí lépe podpořit finančně jednotlivé priority. Na jedné straně máme za to, že výzkum a rozvoj by se měly zasadit o překonání jednotlivých eh, problémů, jako je zdravotnická krize, jako je eh, dekarbonizace ekonomiky, jako je zrychlení ekonomického přechodu, jako je získání prvořadého postavení v oblasti inovací a výzkumu a strategií. Ale zároveň musíme poznamenat, že rada na rok 2021 až 2027 vyčlenila pouze 17,5 miliardy a pouze pět na následující roky, což je číslo, které se objevuje v závěrech rady. A nejen, že jsou tato čísla mnohem nižší, než co původně navrhoval Evropský parlament, což bylo 120 miliard, ale zároveň je to číslo nižší, než co navrhovala komise, což jenom ukazuje, že členské státy se rozhodly neinvestovat v následujících letech. A já se domnívám, že to je velice špatný signál, je to špatná zpráva. My máme před sebou druhou vlnu pandemie a Evropská unie a jednotlivé instituce najednou v této situaci snižují prostředky na výzkum a rozvoj. Máme zde určité indikace, že v tuto chvíli bychom mohli dosáhnout dobrého léčení eh, onemocnění COVID-19, ale do roku 2027 by snad mo- mohly být i další COVIDy 20, 21, COVID-21. Jestli si někdo myslí, že ne, tak to si myslím, že se velice plete. Proto doufám, že se podaří uh, najít dobré řešení tak, abychom mohli prostředky na horizont Evropa rozdělovat odpovídajícím způsobem. Já vám v tuto chvíli, paní ministrině, děkuji. Děkuji, pane Niko, a v tuto chvíli dávám slovo paní Dlabajové Zárenu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, velice jsem ráda, že vás vidím, paní ministrině, jsem ráda, že jste eh, s námi navázala spojení. Děkuji vám za vaše vystoupení a těším se na odpovědi. Jak už říkali kolegové, ráda bych jako koordinátorka za Renew Europe řekla, že i my čekáme na jednání o víceletém finančním rámci. Dovolte mi říct toto konkrétně. Doufám, že se tato jednání podaří zdárně dokončit, zvláště je zde jedna zcela jasná priorita a to je zajistit, aby to ne, zde nebyl jen odpovídající rozpočet pro Horizont Evropa, ale v širším kontextu, aby jednotlivé programy byly realizovány eh, v rámci synergie, jako digitální program, jako centra excelence, jako strukturální fondy. Na to už kolegové upozorňovali. Tuhle synergii my potřebujeme. Nemůžeme sledovat jenom rozpočet pro horizont jako takový. Musíme sledovat všechny programy eh, v celku. Potřebujeme jasný základ k tomu, aby se nám podařilo dosáhnout prvotřídního postavení v budoucnu, protože nás čekají těžší časy. Vy se věnujete rovněž také školství a proto bych ráda vyjádřila obavu ve smyslu rychlého nastartování programů výzkumu a rozvoje, aby se výzkumné instituty orientovaly na Boj s mobilitou. Mobilita bude v tomto roce složitá a přeshraniční spolupráce ale zároveň velice důležitá. Proto bych chtěla, aby mobilita výzkumných pracovníků byla odpovídajícím způsobem zajištěna. Proto se chci zeptat, jestli jste o tom hovořila s členskými státy. A pak mezi prioritami předsednictví na oficiálních stránkách, které mohou sledovat občané, se objevuje závazek zasadit se o inovativnější Evropu, aby evropský výzkumný prostor byl ještě více podepřen solidaritou v, o, v dobách pandemie. Máme zde snahu o toto prvotřídní e, postavení, plus je zde e, další plán na boj proti e, koronaviru. Máme zde celou řadu různých projektů které by se měly zrychlit. A já se chci zeptat, jaká opatření chcete realizovat, aby inovativní malé a střední podniky a začínající podniky mohly své projekty představovat na trhu. My bychom rádi, aby se evropský výzkumný prostor více otevřel tomu programu boje proti koroně. Uh, Děkuji za odpovědi a přeji vám hodně štěstí, protože v následujících měsících vás budeme hodně potřebovat. Děkuji. Děkuji, Martino, a v tuto chvíli pro, za ID, prosím, Paulo Borkea. Pa, děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní ministrině, že jste se mezi nás eh, dostavila. Děkuji, že jste se vyjádřila. Hovoříte o tom, že e, školství, inovace a výzkum jsou klíčové aspekty německého předsednictví. A dovolte mi položit následující otázku v této souvislosti. Chci se zeptat, jak předsednictví plánuje dosáhnout těchto velice ambiciozních cílů, které se objevují v programech ohledně technologické svrchovanosti, ohledně znovu získání konkurenceschopnosti mezi jednotlivými soutěžiteli na globálním trhu. Toto všechno si představujete dosáhnout, ale rozpočet je mnohem nižší, než jaká byla očekávání, jak to čekala jednotlivá odvětví. Když se podíváme na sdělení z loňského ledna, tak tam měl být semestr pro inovace, a evropskou technologickou konkurenceschopnost. A toto všechno nebude možné. Nebude to možné realizovat vzhledem k stávajícímu rozpočtu. A proto prosím o toto vysvětlení a také o, evropský, o vysvětlení k Evropskému výzkumnému prostoru. Předsednictví den poté oznámilo, že rozpočet se nepodařilo vyjednat k horizontu Evropa a Poprosil bych tady o vysvětlení této situace. A poslední otázka z mé strany. Rád bych, abyste podrobněji vysvětlila v návaznosti na to, co zaznělo eh, z úst pana ministra Altmajera minule. Jde mi o vodík. Německé předsednictví hovořilo o výzkumu vodíku jako o dalším pilíři při znovu získání konkurenceschopnosti a předního postavení v oblasti výzkumu a inovací. A z prohlášení tohoto typu a z vašeho dnešního vystoupení se mi to jeví tak, že předsednictví chce investovat do vodíku. Ovšem pouze před dvěma měsíci komise představila vodíkovou strategii a hovořilo se tam o modrém vodíku, o střednědobých cílech, o dlouhodobé udržitelnosti, o um, výhodách a nevýhodách daného programu, ale zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy, paní ministrině. Děkuji a prosím paní Vilu Tambara za zelené. Thank you, chair. Uh, let me address... Děkuji, já budu také hovořit německy, protože je to jednodušší. Vážená paní ministrině, milá paní Karliček, moc krát vám děkuji za vaše slova a také za ten přehled témat, který jste nám podala. Nicméně musím říct, že jsme trošku zklamaní a nejenom my jakožto poslanci jsme zklamaní tím mnohem slabším přístupem k horizontu Evropa který se objevil v příštím víceletém finančním rámci ale zejména evropští vědci jsou zklamaní. Vedoucí vysokých škol, výzkumné instituty. V posledních měsících a týdnech nám píšou, a eh, argumentují, že to vůbec není v souladu s tím, co bylo původně řečeno. Bylo řečeno, že je v sázce naše konkurenceschopnost a to všechno, co jste zmínila, nenaplňuje očekávání vědecké komunity v Evropě. Vy jste také řekla, že členské státy mají využívat své potenciály. To je samozřejmě naprostá pravda, ale a vůbec to není v rozporu s tím, co je naším úkolem v evropském výzkumném prostoru a co je naším eh, úkolem ve společném výzkumu. Eh, pouze eh, nějaký promyšlený přístup, a to už zmínili kolegové, kdy přes 30 přestože je to, je, to, je to zhruba o 50 nižší, než co očekával Evropský parlament, a pan Euler to říkal zhruba už před rokem, že jsme chtěli 80 miliard, eh, pokud by měly být realizovány všechny projekty, které byly naplánované, tak tolik by bylo nutné a my zaostáváme dalece za tímto číslem. Přitom ale chceme být globálním motorem inovací a vědeckým aktérem a chceme být bráni vážně. Takže to je moje velká starost, že vy se pokoušíte prázdnými výrazy a buzzwordy pokouš, po, po, se snažíte snažíte přemostit tu propast eh, mezi realitou a sliby, která, propast, která přemostit nejde. Eh, vědci eh, tolik nejezdí z traktory do ulic, jako jejich kolegové ze zemědělství a neumí se tolik být za svoje zájmy a proto musím říci, že opravdu jsme velice zklamaní protože jsme čekali lepší finanční výbavu, lepší finanční zdroje a v, především v berlínském kabinetu byste se měli opravdu zamyslet nad tím, jak eh, ty náklady z jiných rozpočtových zdrojů. Eh, zejména také proto, že eh, i během rozpočtových vyjednávání se klade velký důraz na vědeckou inovaci a technologie, a také na klimaticky spravedlivý výzkum a na cíle pařížské dohody a proto je potřeba ještě jednou zopakovat, že jsme extrémně zklamaní tím, že ten výslek je tak vzdálený tomu původnímu příslibu, a tomu, z čeho jsme všichni vycházeli. A to z důvodu krize. Věda a výzkum eh, musí hrát v Evropě významnou roli a proto dostává takhle málo peněz. Tyhle rozpory nejdou z mého pohledu vysvětlit. Eh, vy jste také hovořili o svobodě výzkumu a o Číně a já myslím, že... Každý... Já jsem hovořila více než dvě minut, ale šlo mi o jednu důležitou věc. Vy jste hovořila o svobodě výzkumu a já mám jednu otázku. I v Evropě máme případy, kdy neexistovala svoboda výzkumu nebo kdy v ní byly nedostatky. Takže uvažujete kolegy vytvořit nějakou, o tom o vytvoření nějaké instituce, která by eh, v Evropě eh, mohla podporovat vědce, kteří se dostanou pod tlak. Eh, mohl by existovat nějaký fond nebo instituce, kterou bychom mohli nabídnout, když například v Maďarsku nebo v nějaké jiné zemi se jednotlivci, vědci dostanou pod tlak. Děkuji. Děkuji a teď pan Krasnodevský. Dankeschön. Eh, Děkuji vám, paní ministrině. My máme radost, že jste si na nás našla čas eh, a přišla eh, do výboru ITRE. Já mám první otázku, která je poměrně všeobecná, ale velice důležitá. Je to jedna z důležitých priorit německého předsednictví a to technologická suverenita Evropy. Víme, že v době pandemie jsme tomuto cíli možná dále než předtím, ale mohla byste nám něco říct o tom, co to vlastně eh, znamená, v jakých oblastech vůbec můžeme v nejbližších letech eh, dosáhnout technologické suverenity. Zejména tedy z pohledu toho, co je možné po tvrdém Brexitu. Když se podíváme na různé rankingy a e, žebříčky, tak tam vidíme, jaké jsou slabiny e, evropského výzkumu. E, druhá otázka se týká toho, co už tu zaznělo, a sice svoboda výzkumu a situace na evropských univerzitách. Týká se to nejen vědy, ale týká se to i jiné oblasti, ve které se vyznám poměrně dobře, a to je sociologie a humánní vědy. Já se domnívám, že situace um, v těchto oborech je velice znepokojivá. Uh, Paní kolegyně tu zmínila jedno jméno země a eh, já bych si ale myslím, že otázka svobody názoru a svobody vyučování a svobody výzkumu že tuto otázku lze vztáhnout i na ostatní země, jako je například Německo. Víme, co se stalo eh, našemu bývalému kolegovi Berndovi Lukemu na univerzitě v Hamburgu, kde musel být během přednášky chráněn policií. Chceme něco takového e, na evropské úrovni? E, mohli bychom o tom diskutovat na evropské úrovni? Myslím si, že to jsou hodnoty, které bychom měli silně bránit. Svoboda názoru, svoboda výzkumu a svoboda vyučování. O to bychom se měli tady v Evropském parlamentu zasadit. Děkuji vám. Děkujeme, pane Krasnodebský. Teď paní Matias Zague. Děkuji, chci poděkovat paní ministrini za to, že zde vystoupila a že nám poskytla určitá vysvětlení ke strategii inovací a výzkumu, jaké jsou priority německého předsednictví. Chtěla bych se zaměřit na jednu důležitou otázku, kterou zmiňovala už paní předsedkyně, a to jsou dohody vedoucí k investicím do, investic, do výzkumu a inovace. Já to chápu tak, že není pochyb o tom, že je to důležité, že je důležité investovat do inovací a do výzkumu. Je to reakce na aktuální krizi a platí to v celé evropské společnosti. Proto si myslím, že je tady veliký protimluv, protože máme před sebou určité cíle, máme jasný jasná, jasné cíle, jasný narrativ, jasný diskurs a potom najednou začneme škrtat v rozpočtu na výzkum a v inovaci. To je úplně proti tomu, co říkala paní ministrině. Já si totiž nemyslím, že se to vykompenzuje tím, že budeme dobře investovat v některých členských státech. To si myslím, že je jasné. My máme určité úrovně eh, vývoje a pokroku v různých státech a ty jsou různé mezi jednotlivými členskými státy. Není možné srovnávat to, co se děje například v Německu, s jinými členskými státy v Evropské unii, pokud jde o investice. Takže pokud to chceme vykompenzovat nějakými investicemi v členských státech, tak jsme to vlastně vzdali, protože to není žádná jednotná odezva na současnou krizi. Mí kolegové, stejně jako já, dostali nějaké dopisy, stejně tak jako telefonáty od různých výzkumníků a vědců, kteří se nyní nachází v situaci, která je velice složitá a vůbec není žádoucí. My jim nemůžeme evropským vědcům říci, že to bude lepší nebo že to půjde lépe, když budou mít méně. To není možné, paní ministrině. Takže tato nespokojenost, kterou vidíme ve vědecké obci v Evropě, to pojďme brát zcela vážně. Evropský parlament v tuto chvíli musí vyjednávat o rozpočtu a ve chvíli, kdy se dobereme ke konci, německého předsednictví, tak doufám, že už budeme schopni hovořit o jiných investicích do vývoje a výzkumu. Chci poděkovat všem kolegům, koordinátorům za jejich vystoupením a teď dám slovo paní Karliček. Je tady řada otázek, je tady řada připomínek a velká očekávání. Teď máte prosím slovo, můžete zareagovat na vystoupení koordinátorů. Děkuji. Ja, herzlichen Dank. Děkuji vám moc krát za ty rozmanité otázky. Já se pokusím se jimi propracovat, těmi jednotlivými body. Tak na úvod bych řekla, že k otázce eh, pana Eilera, eh, jaký je časový plán, tak tady máme naprosto jasno. Chceme do konce září dospět k závěrům a potom dovést k úspěchu eh, Horizon Europe. Takže eh, zatím nám zbývají dobré čtyři týdny na to, abychom se eh, dohodli na detailech. Pan Nika se ptal na rezilienci. Co je pro nás rezilience? Já bych to chtěla přirovnat ke zdravotnictví. Tam je důležitá otázka, jak jsme závislí na dodávkách. To je jedna z otázek. Není to ta nejústřednější otázka, ale eh, je potřeba se jí zabývat. A eh, právě v době pandemie je potřeba si položit otázku, jak eh, co nejrychleji obstarat vakcíny, kdo se vyzná v této oblasti, tak ví, že výzkum vakcín trvá 10 let, mno, často i déle než dospěje k úspěchu a celou dobu se neví, jestli to vůbec klapne. Ale právě v této oblasti říkáme, v oblasti zdravotnického výzkumu chceme učinit mnohem zásadnější kroky, jak v oblasti antibiotik, tak v oblasti výzkumu vakcín. Chceme z toho udělat centrální téma. Společně chceme dosáhnout toho, abychom mohli financovat déle tento výzkum a e, díky bohu se můžeme spoléhat na e, síť CP, která už to vlastně předpřipravila e, a můžeme se podívat do USA. Tam máme další dobrý příklad, kdy se na tom pracuje už dlouho. A já si myslím, že něco podobného musí udělat i Evropa. Diskutujeme o tom v Německu velice intenzivně ale v podstatě jde o otázku evropskou, o to, jak u výzkumu léčiv a vakcín pokračovat déle, protože jsou nějaké věci, které žádná farmaceutická firma nepodnikne, protože za to nezíská peníze, ale přesto je to důležité, aby byla posílena odolnost rezilience Evropy. Potom druhá otázka pana Niky se týkala dekarbonizace. I to je otázka toho, jak chceme v Evropě udržet tvorbu hodnot. My chceme, aby průmysl zůstal v Evropě. A průmysl je významným aktérem v otázce toho, zda bude dekarbonizace úspěšná nebo ne. V Německu už máme například program pro ocelářský průmysl, který spolupracuje a například eh, zpracovává eh, plodiny pomocí eh, elektrolýzy, ale je potřeba, aby výroba oceli skutečně probíhala udržitelně. Tady už existují zajímavé nápady, ale právě tohle musíme podnikat v Evropě společně, tak, aby z toho i výrobci oceli mohli profitovat. A to tež platí pro chemický průmysl a pro všechny ty, které jsou energeticky intenzivní a e, které zpracovávají nejrůznější e, látky. Důležité ale je, že samozřejmě bychom si bývali psáli jiný výsledek vyjednávání o programu Horizont Evropa, ale už na té délce vyjednávání, která byla potřeba, abychom dospěli k tomuto bodu, je vidět, že jsme schopni kompromisu a jsme schopni jednání v Evropě. A to je náš centrální bod. Jde nám o to, aby programy ale mohly začít včas a na čas. Je to pro vědeckou obec nesmírně důležité, abychom začali včas. Samozřejmě bychom si přáli, aby to vyjednávání dopadlo jinak, ale přesto eh, mám eh, přesto pevně věřím v to, že skutečně se to rozběhne a vznikne synergie s ostatními programy eh, i se strukturními fondy. Protože otázka eh, zeleného vodíku, to je otázka, eh, která je součástí výzkumu, ale půjde tady také o implementaci. Když se na to podíváme z hlediska ostatních programů v Evropské unii a zda do sebe dobře zapadají, tak můžeme dosáhnout mnohého. Já nechci eh, nějak vás eh, demotivovat, ale chtěla bych eh, zkrátka říci, že ta představa, která, kterou jsme měli původně, se poněkud liší od konečného kompromisu. Technologická suverenita, to je další otázka, která tu zazněla. Zdravotnictví, o tom už jsem mluvila. Ještě další bod bych chtěla zmínit. Informační a komunikační technologie, tady je v Evropě důležité, abychom měli eh, suverenitu, protože musíme být schopní mít vlastní sítě a vlastní zabezpečení eh, pro komunikační technologie. A tady eh, v mezinárodním srovnání a v konkurenci s USA a s Čínou eh, momentálně eh, si nevedeme příliš dobře. V Německu o tom velice intenzivně diskutujeme, ne od krize, ale už déle. Eh, ta diskuze je centrálním aspektem. A pak tu máme také samozřejmě otázku, co dělat do budoucna. Nemůžeme se zabývat pouze technologiemi, které jsou už teď dostupné na trhu, ale musíme se dívat také na technologie, které jsou zajímavé pro budoucnost, jako, jsou, jako je například eh, kvantová technologie. Eh, tady v podstatě eh, jiné země a jiné koncerny se tím zabývají a je potřeba, abychom my zaujali takové stanovisko, abychom drželi krok s tou konkurencí. Zelený vodík, o tom už jsem mluvila, synergie, potom téma svobody výzkumu. Na schůzi ministrů v říjnu eh, se budeme zabývat eh, svobodou výzkumu jakožto prioritou. Svoboda výzkumu, svoboda názoru a tak dále, to spolu velice úzce souvisí. Je to základ našeho soužití, který nesmí být nikdy spochybňován. A proto eh, nám silně záleží na těchto hodnotách, které jsou naším společným základem. Musí zůstat ve středobodu. I v Německu se vedla diskuze o panem Lukem samozřejmě. I v Německu je třeba postarat se o to, aby se mohlo svobodně vyučovat, svobodně bádat a aby neustále platila eh, svoboda názoru. A musíme v celé Evropě měřit stejným metrem. To je podle mého názoru správná cesta a proto se explicitně téma svobody výzkumu objeví na ministerské schůzi v říjnu. Vakcíny, o těch jsem už mluvila tak já myslím, že většinu otázek jsem zodpověděla. Děkuji. Ano, děkujeme. Ano, je tomu tak. Děkuji, že jste tak jasně a výkonně zodpověděla položené dotazy, ale máme před sebou ještě dotazy další, takže v tuto chvíli otevírám druhé kolečko. Čeká nás vystoupení 15 členů výboru ITRE a já jim každému přiděluji jednu minutu, prosím, držte se časového limitu, prosím, vyjádřete se co možná nejstručněji, nejrychleji. V tuto chvíli již poprosím paní Maria de Grasa Cavallo. Máte slovo. Good morning, thank chair. Well... Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, paní ministrině. Jak už zaznělo, výzkum a inovace jsou zcela uh, zásadní pro naše občany, pro naši konkurenceschopnost. A Horizont Evropa je hlavní, nebo jednou z hlavních hybných pak. Jak už několik kolegů říkalo, Evropský parlament se věnoval hodně výzkumným pracovníkům v Evropě i v souvislosti s víceletým finančním rámcem, zvláště co se týče rozpočtu pro Horizont Evropa. Vy jste jasně uh, konstatovala, že Horizont Evropa je třeba nastartovat včas. Ale nezodpověděla jste přesně otázku týkající se vaší naděje navýšit rozpočet pro Horizont Evropa. A proto se chci zeptat přesně, jak vnímáte tato jednání, jak chcete dosáhnout této naděje, kterou sdílí Evropský parlament. Já jsem zpravodajkou ke strategické inovaci. Evropský parlament zcela jasně říkal, že je třeba rozšířit otevřenost, viditelnost, že je třeba i v oblasti EIT zajistit lepší geografické rozložení v Evropě a mě by zajímalo, jaké je vaše stanovisko k věci, protože zde zastupujete předsednictví a mě by uh, zajímalo, jak vnímáte tu naději inkluzivnějšího, vyváženějšího Evropského institutu pro technologie v Evropě. Děkuji, prosím, Rakouta, máte slovo. Děkuji, paní ministrině. Pandemie COVID-19 nám ukázala, že když spolupracujeme, tak eh, evropský produkt funguje, a to i v obtížných časech. Pokud jde o farmaceutický výzkum v Evropě, tak eh, vidíme, že je potřeba tento podpořit. A tak se zamýšlím nad tím, jak by mohlo německé předsednictví poskytnout dané oblasti ten pravý impuls. Pokud jde o inovace, tak by mě zajímalo, jestli německé předsednictví již přemýšlelo o programu Erasmus. Jak by tento mohl podpořit digitální vzdělávání a kreativní dovednosti? Obojí je totiž velice důležité. Erasmus tuto chvíli má veliké problémy, co se týče omezení uh, vzdělávání v důsledku pandemie. Děkuji a prosím v tuto chvíli panu Christof, pana Kristofa Gridlera. Máte slovo. Eh, merci à vous. Euh, Děkuji. Děkuji, paní ministrině. Chtěla jsem se zeptat, pro nás je velice důležité, uchopit eh, i geolokalizaci a strategickou autonomii. Takže se chci zeptat, jakou podporu vy, paní ministrině, chcete věnovat evropskému výzkumnému prostoru. Chybí nám dva, dvě miliardy ve srovnání s tím, co si Evropský parlament představoval. Jak to chcete vyřešit? A jakým způsobem chcete do této kapitoly zařadit více prostředků? A potom mě zajímá článek 25 eh, vesmírného programu. Zde máme zájmy Evropy a autonomii Evropy, kdy členové musí mít sídlo v členských státech. A mě překvapuje, že tento článek zřejmě není mm, vyhovující z hlediska německého předsednictví, kdy v tuto chvíli na úkor naší bezpečnosti se uzavírají dohody s členy mimo Evropskou unii. To je něco, co se podepsalo nedávno a proto by mě zajímalo, paní ministrině, jak to opravdu vypadá, protože parlament by se chtěl postavit za článek 25. Zajímalo by nás, jaká je opravdu situace v tuto chvíli a jaké je stanovisko německého předsednictví k tomuto článku 25. Děkuji. Pokud eh, jsou nějaké žádosti o slovo v rámci Catch the Eye, prosím, dejte vědět sekretariátu. V tuto chvíli pan Berencen má slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní ministrině za to, že jste s námi navázala kontakt. Jak už řada kolegů říkala, výzkum a inovace jsou velice důležité při boji proti této krizi, ale i v rámci následného období. Co se týče strategické autonomie, tak já si myslím, že je velice důležité si uvědomit, že jsou oblasti, které nemůžeme sami zajistit. A zároveň jsou zde inovace, které, s kterými přijdeme my a zbytek světa na nás bude záviset. Je zde však eh, jedna výzva, která by mě zajímala. Znalostní pracovnice. My jsme již zaznamenali na evropské úrovni, že dochází k určitému poklesu. Znalostní pracovníci přicházejí o práci, jsou převáděni na jinou práci. My chceme, aby tyto znalosti zůstaly a byly k dispozici po té, co krize skončí. a Tak mě zajímá, jak tyhle pracovníky pro naše účely udržet. Děkuji. Děkuji vám a paní Patricia Toja za SAD má slovo jako další řečník. Prosím. Děkuji vám. Děkuji. Pane předsedo, děkuji paní ministrině. Já musím říci, že jsem přivítala skutečnost, že jste kladla důraz ve svém vystoupení na mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovace. To ano, ale potom Evropa potřebuje ještě intenzivnější interní spolupráce, aby mohla jednotlivé výzvy řešit. Jinak totiž zůstane Evropa pozadu. Proto bychom rádi kapacitu členských států v oblasti výzkumu a inovací posílili, co však jsem naopak nepřivítala. Jsou závěry k rozpočtu na výzkum. My bychom rádi, aby nedocházelo ke změně rozhodnutí parlamentu. Vidíme že zde došlo k určité změně, k určitému posunu a zajímalo by nás, jak byste se k tomu mohla vyjádřit. Z našeho hlediska platí, že příležitosti výzkumu souvisejí s zásadní transformací jednotlivých odvětví, například v oblasti oceláren, to jsou ty velké podniky, ale jde nám i o malé podniky. Jak zachovat rozpočet pro malé a střední podniky? Děkuji, prosím, pane ministro, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych v tuto chvíli chtěl přivítat paní ministrině na výboru ITRE. Německé předsednictví má v této oblasti velice důležitou odpovědnost, jak zpracovat rozpočet krize COVID, by nás neměla odklonit od dalších krizí, a to je krize klimatická, krize životního prostředí, to jsou krize, které nás čekají. A kterým čelíme rovněž. A proto bych chtěl se zeptat na princip nepoškodit v rámci principu autonomie a odolnosti. Jinak bychom totiž eh, riskovali, že budeme k věci přistupovat velice krátko zrace. Tak se chci zeptat, jestli by tento princip eh, neškodit, nespůsobit ujmu, mohl být zapracován i do horizontu Evropa. Nemyslíte si, že by to mělo být i 50%? Je také důležité, jak by tyto prostředky měly být vynaloženy. Měli bychom se podívat na doporučení Evropského soudního dvora, kdy tyto prostředky by měly být eh, řešeny ex post a mělo by se tím řešit zmírňování dopadu, měli bychom se snažit o výzkum pro uh, boj proti eh, pandemii, boj proti změně biodiverzity. Musím říci, že zelená dohoda byla dobrým začátkem pro novou orientaci, kde bychom měli zajistit ekologizaci boje proti klimatickým změnám. A zajímalo by mě, jak eh, německé předsednictví vnímá, jak to v budoucnu uchopit, když zde máme jasný směr, který je jaksi podpořen zelenou eh, dohodou. Plus by mě zajímalo, jak do toho celého zapracovat princip nespůsobit žádnou újmu. Děkuji. Madame Virkunen. Teď prosím paní Virkunen. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní ministrině. Chci se zeptat na Evropský výzkumný prostor. Německé předsednictví a jeho program uvádí, že vzdělání, informace, výzkum, inovace, že to je hybná síla naší konkurenceschopnosti a zároveň nám to pomůže v zelené a digitální transformaci. Já jsem také ráda, že předsednictví vyjádřilo svůj závazek podpořit tyto cíle tím, že zlepší Evropský výzkumný prostor. Ale jak už jsme tady slyšeli, naše kolegy, tak jsme vlastně zklamaní napříč Evropským parlamentem tím, jak se rozhodla Evropská rada, jak vypadají závěry a jak vypadá rozpočet. Pro nás bude prioritou jako pro parlament navýšit rozpočet pro Horizon Europe. Mě by zajímalo, jak předsednictví plánuje zajistit, aby, průz, aby výzkumný prostor mohl dosahovat excelentních výsledků a jak dosáhneme konkurenceschopnosti a autonomie. Takže jaké jsou priority v této oblasti právě pro eh, evropský výzkumný prostor? Ano, děkuji, paní Virkunen. Teď pan Ross. Děkuji. Děkuji, paní Karliček ve scénářích, které před sebou máme v Evropské komisi, je stále důležité jádro, které je součástí evropského energetického mixu. IPCC žádá navýšení jádra a jaderné energetiky a v souladu s klimatickými cíly budeme potřebovat šestkrát globálně navýšit kapacity aspoň tak to uvádí IPCC. V tuto chvíli nicméně jaderná energetika není aktivně pro, podporovaná v evropské úrovni, takže nevíme, jak přesně dojde k navýšení. Někde ji dokonce i úplně vyřadili. To platí i o Německu. Takže tedy hrozí, že v příštích desetiletích to technické know-how v jaderné energetice zcela zmizí z Evropské unie a to znamená, že se budeme spoléhat na třetí země a na jejich expertízu. Takže vnímáte tento problém také, že ztratíme e, svoji odbornost v oblasti jaderné energetiky? Jak se postaráte o to, aby naše eh, technická suverenita byla zachována v Evropě a máme na to dostatečný rozpočet, který by byl alokovaný na program Euratom a na další programy, které se týkají výzkumy v oblasti eh, jaderné energetiky. Teď paní Susana Solis. Děkuji. Děkuji paní ministrini. Sdílím obavy svých kolegů. Nemůžeme škrtat v inovacích, pokud chceme být konkurenceschopní. Pokud chceme prosadit Green Deal, tak nemůžeme škrtat v Horizon Europe. Pokud chceme mít digitální transformaci a pokud chceme podpořit svoje pracující, tak nemůžeme škrtat tímto způsobem. Máme tedy nějaké opatření nebo nějaký plán, jak to změnit? Také by mě zajímala další priorita předsednictví, a to je prohloubit průmyslovou eh, strategii pro malé a střední podniky. A chci se zeptat zejména na to, jak to vypadá se startupy a technickými malými a středními podniky. Máte na to nějaké, nějaké konkrétní opatření, které plánujete během eh, předsednictví prosadit, protože to jsou klíčové podniky v oblasti inovací. Například opatření, že bychom měli více sandboxů nebo něco podobného. Děkuji vám. Děkuji. Teď pan Christof, prosím. Děkuji. Program německého předsednictví zdůrazňuje, že je důležité lépe hodnotit to, co se děje v oblasti nových technologií a inovací. Abychom byli schopni podpořit rozvoj těchto technologií, tak musíme mít společné evropské standardy. Vy sama ve svém programu zdůrazňujete, že umělá inteligence v tomto ohledu je zcela klíčová pro ekonomickou obnovu ve všech sektorech. Mezitím krize koronaviru ukázala, že v sektor zdravotnictví je klíčový. A v tomto ohledu bych se rád zeptal, Jaké je stanovisko německého předsednictví k využívání umělé inteligence v oblasti péče o zdraví, v oblasti zdravotnictví, pokud jde o etické aspekty umělé inteligence? Já se sám domnívám, že je klíčové si proto zavést jasný regulační rámec. Děkuji. Ano, děkujeme. Teď paní Skytadel, prosím. Děkuji. Děkuji paní ministrině, děkuji panu předsedovi sdílím obavy, které vyjadřili mý kolegové během dnešního zasedání a myslím, že se tady zaměřujeme zejména na velikost a podmínky eh, VFR, nicméně mm, připadá mi to nedostatečné. Pokud se máme dobrat k nějaké dohodě, tak musíme se nad tím zamyslet i z dlouhodobého hlediska a potřebujeme podporovat programy, které nám pomohou provést transformaci tak, abychom byli stále, abychom drželi krok se zbytkem světa a byli udržitelní a konkurenceschopní. Je to naléhavé, ale přesto Horizon Europe je teď na historicky nejnižší úrovni se svými eh, 85,9 miliardami a já si myslím, že když to vezmeme všechno dohromady a zvážíme svoje naléhavé priority, tak je důležité si vyjasnit, co tedy bude prioritizovat v rámci Horizon Europe německé předsednictví. Co znamená ta zmenšená velikost, co tedy přesně bude vypuštěno a co je to jádro, které tam zůstane zachováno. Pokud se to tedy bude škrtat, jak to bude vypadat v praxi, pokud by to bylo tedy alespoň na vás. Ano, děkuji. A teď pan Tobe. Děkuji. Děkuji panu předsedovi, děkuji paní ministrini, děkuji také za silný začátek německého předsednictví. Mám dvě otázky. Za prvé, chci tedy zopakovat, co říkali kolegové. Zajímá mě jasnější odpověď Vidíte nějaký manevrovací prostor k navýšení financování do programu Horizon? Eh, může to figurovat tedy ve vyjednávání s parlamentem, protože ministr řekli, že ano, že zahájíme všechny ty projekty včas, to je skvělé, ale vidíte nějaký manévrovací prostor k tomu, aby se situace ještě zlepšila? Za druhé mě také znepokojuje, k jakým škrtům dojde v oblasti Euratomu v Horizonu a v dalších projektech, jako je například jedna fúze, je celkem jasné, že každý stát má svoji strategii, možná má i jiné politické cíle, pokud jde o jadernou energetiku, nicméně to je prostě špatná politika, pokud to všechno proškrtáme a proškrtáme i výzkum v této oblasti, a to zejména dlouhodobé projekty, protože tady se zaměřujeme na klimatickou neutralitu a to je její součástí, takže mě zajímá, co si o tom myslí německé předsednictví a paní ministrině. Ano, děkuji. Teď pan Ignacio Corral. Ano, děkuji. Máme krizi covidu, která ukázala, že máme strukturální problémy v koordinaci mezi ministry zdravotnictví a celkově to ukázalo, jaké problémy máme v Evropské unii, pokud jde o krize. Pokud je o znovu otvírání škol, to je pro nás důležitý problém, protože to vede k chaosu ve všem členských státech, včetně vašeho. Už jsem o tom jednal s vašimi protěžky, chceme, aby v radě bylo projednáváno eh, vydání nějakých pokynů ke znovu otevření škol. Je to velice citlivé a zároveň to dopadá i na oblast transportu, na oblast dopravy. Jak se budou děti dostávat do školy? Musíme se zamyslet i nad tím, jaké existují výzvy v oblasti nových technologií, jak se využívají ve školách Myslíte si, že je možné možná implementovat vysoko, no, širokopásmové připojení eh, na širší škále, tak aby to mohly využívat budoucí generace. To je součástí, je to součástí rozpočtu na výzkum a inovace. Možná, že nám tady ujíždí vlak v této oblasti. A tím pádem nejsme schopni těžit z technologických vývojů. Paní Galvez Nunez eh, se, nepovedlo připojit, asi se pletu. Dobře. Takže s tím to můžeme uzavřít eh, vystoupení kolegů. A teď můžu vrátit slovo zpátky paní ministrní Karliček, která nám nyní zodpoví tyto otázky, které tady zazněly. A možná, že pokud má nějaká závěrečná slova, tak ji tímto vyzývám, aby to je pronesla. Máte slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji vám moc krát a děkuji také ještě jednou za eh, obsáhlé otázky které ukazují, jak širokým spektrem se momentálně zabýváme. Já bych z toho vzala pár bodů, které bych chtěla předat svým kolegům. Ptali jste se na vesmírný program a na článek 25 a na bilaterální otázky a na Euratom. Tohle všechno eh, je u nás v kompetenci ministra pro ekonomiku, takže já se musím omluvit, ale bohužel eh, ne, nejsem v pozici, kdybych k tomu mohla zaujmout stanovisko. Pokud jde o Horizon Europe, tak eh, Tady je potřeba zkrátka říci, že dohoda platí, e, té dohody bylo těžké dosáhnout a můžeme být rádi, že vůbec nějaká dohoda je, e, takže na začátku roku 2021 e, už může začít start v některých oblastech. Eh, parlament eh, má samozřejmě svobodu, aby zaujal nějaké své stanovisko, ale já musím říci, že bych byla velice ráda, eh, kdybychom se co nejrychleji pustili do práce, kdyby se mohlo všechno rozběhnout, protože je všichni si přejeme a všichni chápeme, jaká je potřeba výzkumu a vývoje, proto říkám jednoduše, je potřeba se začít hýbat, je potřeba začít. Takto naplníme svůj úkol, protože v konečném důsledku eh, všechno, co teď děláme, děláme se zřetelem na čas. Erasmus Plus a digitální výměny eh, to ještě pokračuje, protože pandemie neskončila v Evropě. Výzkum vakcín není příliš rychlý, jak jsem už říkala. Momentálně nevím, jestli budeme schopni dodržet časový plán, který jsme si přece vzali, ale právě u výzkumu vakcín, vakcín je velké riziko, že nevždy se dostaví okamžitě úspěch. Takže já doufám, že do příštího léta budeme disponovat vakcínou, která bude moci být široce nasazena a že Evropa i zbytek světa naleznou řešení nebo alespoň zmírnění této pandemie. Ale do té doby máme ještě rok a během tohoto roku musíme udělat vše pro to, aby výměny probíhaly i dál. u Erasmus+, respektive u všeho, co se týká mobility, Mnozí se nevrátili domů, mnozí zůstali tam, kde se zrovna nacházeli, tam se učí anebo tam bádají. 41% eh, se nevrátilo například do Německa a zůstalo v zahraničí a právě proto digitální formáty jsou naprosto zásadní pro budoucnost, eh, protože ty mohou také pomoci eh, nějak překonat ty různé výkyvy ve výskytu infekce v některých zemích pakliže budou cestovní omezení. Eh, strategická autonomie, eh, o té jsme také hovořili, eh, na tom nám velice záleží. Strategická autonomie a vzájemná závislost. Tady je potřeba mít jasno v tom, že když říkáme, že vytváříme, že vyrábíme pouze část komunikační infrastruktury a zbytek je v rámci mezinárodní spolupráce, na které jsme závislí, tak i ostatní země si přejí být autonomní a sami vytvářet infrastrukturu a zvýšit svou nezávislost. E, takže já si myslím, že tahle vzájemná závislost je oblast, ve které bychom měli sázet na více e, autonomie a eh, snažit se o co největší samostatnost v komunikačních technologiích tady v Evropě, abychom je mohli vyvíjet, abychom je byli schopni eh, vyrábět, ale v konečném důsledku ta vzájemná závislost nezvizí, eh, možná bude spolupráce fungovat lépe než dnes, může vzniknout pozitivní efekt, ale já jsem momentálně velice proto, abychom u vývoje vlastních komunikačních technologií byli co nejsilnější a abychom nespoléhali na tu eh, mnohastranou hru v mezinárodní hospodářské soutěži, tak jako to bylo v posledních letech. Byly zmíněny malé a střední podniky. Já jsem to eh, přeskočila v prvním kole otázek, za to se omlouvám. Téma korona, akčního plánu a zapojení malých a středních podniků, to souvisí s oborem biotechnologie, kde vznikají zcela nové podmiky, podniky, případně podniky, které jsou velmi malé a potřebují podporu. Máme například německý program pro Německo, který jsme spustili a v evropském srovnání si myslím, že by byla potřeba instituce, která by se tím zabývala dlouhodobě. My jsme teď byli nuceni reagovat poměrně rychle a spolu spontánně. Vzniklo mnoho dobrého, eh, podle toho, co vím a slyším od svých kolegů ze zdravotnického výzkumu, kteří jsou samozřejmě zesíťovaní v Evropské unii, ale je potřeba se zabývat i dlouhodobým horizontem, eh, což je téma, jak což je téma rezilience. Eh, pokud jde o malé a střední podniky, tak jsme si přece vzali navrhnout Evropskou inovační radu, aby bychom podporovali celý ten inovační řetězec, čímž bychom zapojili i malé a střední podniky a ulehčili jim fungování. E, také jste se ptali na klima. E, my samozřejmě e, chceme se tomuto věnovat už dnes. 35 prostředků na klimatický výzkum a klimatické inovace eh, se používá. Já si myslím, že je to dobré znamení, dobré číslo a může z toho eh, profitovat eh, samozřejmě i biodiverzita a programy na záchranu biodiverzity. O těch nelze uvažovat bez ohledu na klima, takže tady také nastávají pokroky. Digitální transformace v souvislosti s inovativními technologiemi, ať už je to ve zdravotnictví nebo v komunikacích, tak to, to, je, to je vlastně jedno, protože Nakonec budeme úspěšní jenom, když inovace se přenesou do reálné ekonomiky společně s digitálními technologiemi. Tady mohu rovnou učinit takový myšlenkový skok ke školám. Přesně to totiž potřebujeme v budoucnu ve školách, e, protože digitální učení není jenom technika. Na, na jedné straně je k tomu potřeba porozumění, tedy e, chápání toho, jak digitální technologie vznikají, jak fungují, a potom je potřeba využívat výhod, které nám skýtají digitální technologie, a to k vytvoření pedagogické přidané hodnoty. Eh, je třeba, aby digitální technologie odpovídala na reálné potřeby mladých lidí, které mají při učení. Tady je ale potřeba říct si upřímně, že federální systém tady má velké výhody, protože eh, může řešit konkrétní potřeby na místě. A já vůbec nejsem tady toho názoru, že potřebujeme spoustu společných pravidel. Potřebujeme spíše společné porozumění tomu, že kvalitní evropské vzdělávání musí být eh, ústřední téma a že každý region v Evropě musí být digitálně a technologicky dobře vybaven. Ale jak potom detailně eh, se budou mladí lidé eh, učit a jak jim bude učivo zprostředkováno, to eh, je potřeba upravovat přímo na místě na nejnižší úrovni, na úrovni eh, obce nebo kraje nebo regionu, nebo dokonce na úrovni konkrétní školy. protože eh, tady je potřeba, aby odpovědnost ležela co nejníže, pouze tak eh, můžeme dosáhnout úspěchu. Společné normy eh, v zdravotnickém sektoru. O tom tu také bylo to, to také bylo zmíněno, umělá inteligence nabízí spoustu šancí. Samozřejmě také rizik, ale já bych nejprve hovořila o šancích. Umělá inteligence Vezměme si oblasti, kde si to můžeme dobře představit, nelékařské, ale na, například eh, když máme možnost eh, čtení rengenových snímků, tak eh, máme ji omezenou. Ale umělá inteligence může vytáhnout z rengenového snímku mnohem více informací a tím mnohem eh, více usnadnit eh, diagnózu, která tak může být každému lékaři k dispozici po celém Německu, respektive po celé Evropě. Je to mnohem větší studnice informací, než kolik vyčte lékař z rengenového snímku konkrétního pacienta. Takže tady jsem ve velice rozšiřují možnosti nalézt správnou terapii a správnou diagnózu. Tady dříma obrovský potenciál umělé inteligence ve zdravotnictví. To je neradno podceňovat, ale máte pravdu, že k tomu je potřeba společné chápání hodnot aby se tyto šance daly využít k individuálním te- terapiím. Na druhou stranu to ale máme privátní sféru jednotlivců, jednotlivých pacientů, kterou musíme chránit, takže tohle všechno je potřeba skloubit a to je velká diskuze, která momentálně probíhá v Německu. Zřídili jsme proto komisi, která se tím zabývá, tedy konkrétně tím, jak využívat data jednotlivce, eh, aniž bychom eh, narušovali soukromí jednotlivce, tedy jak anonymizovat, jak využívat informace, aniž bychom jaksi vydávali na pospas osobní údaje a osobnost toho jednotlivce. Pokud jde o priority eh, Horizon Europe, eh, tak podstatou předsednictví je, že má být eh, nejen jaksi hnacím motorem pro ústřední témata, ale také předsednictví se hrává roli moderátora. A právě u Horizon Europe zastáváme spíše tu moderátorskou roli, která je pro nás důležitá a bereme ji velmi vážně. Jde nám o to, abychom začali včas aby Evropa u těchto ústředních otázek zůstala jednotná při všech rozdílnostech, které z toho plynou. Na růst jste se také ptali. Na růst do budoucna. Růst tkví v inovativních technologiích, jako jsou například ekologické technologie. Abychom v Evropě mohli zůstat silní a mohli exportovat. Já bych to chtěla objasnit právě na tom zeleném vodíku. V zeleném vodíku máme úžasnou možnost spolupracovat s regiony ve světě, které, spolu, které vyrábějí vodík mnohem e, efektivněji, tak těm e, můžeme dát e, možnosti. Tady máme potenciál v technologiích, které jsou k tomu potřeba, jako odsolování mořské vody nebo elektrolýza. Tady je opravdu velký potenciál pro Evropu. Nejenom proto, aby vše bylo používáno v Evropě a spotřebováváno, ale i na export. Takže právě tady může se v budoucnu skrývat růst. A bylo by hezké se obránit, obrátit k klimatické ochraně, k více digitálním možnostem. Eh, to vše může generovat růst. Je to úkol pro Evropu s jejím eh, pevným hodnotovým základem. Děkuji vám. Děkuji vám, paní ministrině Karliček, za to, že jste dnes mezi nás přišla, že jste si udělala čas na diskuzi s výborem ITRE Evropského parlamentu. Sdílíme s vámi stejné principy a máme společnou vizi podle níž výzkum a inovace jsou nesmírně důležité a je potřeba se snažit ze všech sil o to, abychom zvýšili význam těchto aspektů, které jsou klíčové pro budoucnost a pro to, abychom dosáhli našich strategických cílů a které jsou klíčové pro obnovu. Samozřejmě je ještě potřeba definovat detaily, z nichž nejtěžší bude rozpočet, potom dále synergie a mezinárodní spolupráce. To vše tu bylo zmíněno, právě tak jako celá řada dalších podrobností, které se možná přímo přímo netýkají legislativního textu Horizon Europe, ale mnoho otázek směřovalo k té myšlence, že musíme lépe spolupracovat. Přeji vám hodně úspěchů. Doufáme v dobrou spolupráci s vámi a spoleháme na vaše odhodlání, které jsme dnes viděli a budeme i nadále spolupracovat. Děkuji vám moc krát a hodně štěstí. Vážení kolegové, tímto končíme dopolední část eh, dnešní schůze výboru ITRE a uvidíme se tady znovu ve 13.45, kdy začne druhá část dnešní schůze. Děkuji vám moc krát za účast. Takže uvidíme se odpoledne.